přivítat jeho výsost šajcha Muhammada bin Abderrahmana al-Sáního, který je místopředsedou vlády a také ministrem zahraničních věcí Kataru. Je nám velkým potěšením vás tady přivítat. My už jsme včera absolvovali vynikající debatu a jak všichni víte, nejnovější vývoj v oblasti Perského zálivu budí velké obavy. Zvláště v kontextu rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Iránem. Vidíme tedy naléhavou potřebu deeskalace tohoto potenciálního konfliktu. Vaše eh, výsostě my se těšíme na vaše shrnutí situace v oblasti Perského zálivu. A víme také, jak závažný dopad má, mají uvalené sankce na ekonomiku Kataru. My od začátku vystupujeme neutrálně v této věci a také se snažíme fungovat jako mediátoři. A já bych rád zdůraznil, což jsem tedy vlastně zdůraznil i vašemu saudsko-arabskému protěžku, že Rada pro spolupráci a soudržnost zemí Perského zálivu je, hraje velice důležitou úlohu. A konečně existuje zpráva o strategické důležitosti vztahu mezi Katarem a Evropskou unii, nejenom z hlediska bezpečnosti a politiky, ale také pokud jde o investice, obchod a energetiku. My jsme o tom včera vedli debatu v Bruselu, možná byste nám tady také mohl něco více říct k těmto vztahům na základě dohody o spolupráci, která byla podepsána již téměř před dvěma roky. Takže ještě jednou vás tady vřele vítáme. A vidíte, že se dostavila spousta kolegů, kromě členů výboru pro zahraniční politiku. Tu máme také předsedu výboru ITRE. A já vám tedy dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, za tento úvod. Chci poděkovat eh, za pozvání všem přítomným za to, že mám možnost pohovořit na půdě Evropského, výboru Evropského parlamentu pro zahraniční politiku. Já doufám, že toto funkční období parlamentu bude úspěšné a na úvod mi tedy dovolte krátce schrnout situaci, pak budu připraven povědět na vaše otázky. Já jsem tady v Bruselu proto, abych debatoval s Evropskou unii o tom, jak posílit partnerství Kataru a EU a také tedy, jak víte, Katar je malým státem v regionu, který je velice, jeho situace je velice vratká, ale přitom my jsme tou nejbezpečnější zemí celého regionu a můžeme fungovat jako takový mediátor dialogu mezi východem a západem. Možná také nevíte, že Katar už dlouhá desetiletí postupně zavádí progresivní domácí politiku ať už jde o svobodu cestování, možnosti provozovat sport, svobodu našich médií a podobně. A nyní jsme také otevřeli naše dveře v oblasti vzdělávání a e, nejenom, že tady mm, v Kataru působí celá řada slovutných západních univerzit, ale počet ženských studentů převažuje nad počtem e, mužů. Katar je také jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a já bych vás rád pozval na mistrovství světa ve fotbale, které proběhne v Kataru v roce 2022 a já doufám, že jeho úspěšný průběh bude eh, tady, takovým nadějným vývojem v našem regionu. Pokud jde o nejdůležitější eh, problém našeho regionu, studenti a absolventi, kteří nenacházejí pracovní místa, se dost eh, často eh, stávají obětí eh, extremistických ideologií. Proto jsme také tedy vlastně přišli s programem komplexního vzdělávání a, a to už na úrovni základních škol. A snažíme se, aby všechny děti školou povinné do školy skutečně chodili. Jsme také přesvědčeni, že tedy vývoj na světě je úzce provázán a vývoj na Blízkém východě významně ovlivní vývoj globální, včetně vývoje Evropské unie. A to si vyžaduje trvalou spolupráci a komplexní multilaterální řešení. V našem regionu tou největší výzvou je tedy nastolit trvalý mír. Ale to se podaří pouze, pokud všechny země tohoto regionu tedy Blízkého východu, se dohodnou na řešení těch největších problémů. To je naprosto zásadní pro nás, pro všechny, protože současná neklidná situace, přeshraniční dosah terorismu a také migračních topů má dopad i na Evropskou unii. Naše dohoda o spolupráci a bezpečnosti by měla zahrnovat všechny země našeho regionu. Jedině tak můžeme nastolit efektivně trvalý mír. Proto Katar apeluje na sousedy v tomto regionu a snaží se zprostředkovat eh, dojednání mírové dohody na základě obecně uznávaných principů bezpečnosti, řešení konfliktů a eh, zodpovědnosti, přičemž budeme respektovat eh, nezávislost a svrchovanost všech signatářů této dohody. Bezpečnost na Blízkém východě úzce souvisí s bezpečností světa jako takového. A my potřebujeme diplomatickou podporu Evropské unie v tom, aby tedy pomohla přivést všechny aktéry tohoto regionu k jednomu jednacímu stolu a následně také pomohla dojednat eh, trvalou mírovou dohodu. Katar je tedy odhodlán dále prosazovat myšlenku šíření míru prostřednictvím dialogu v tomto regionu. My jsme například tedy znovu nastartovali jednání, mírová jednání z Doha, která běží už celou řadu let ve snaze dosáhnout mírového řešení v Afganistánu. A my si vážíme všech snah Evropské unie přispět k míru a bezpečnosti v mém regionu. Děkuji. Thank you, Your Excellency. Děkuji, vaše výsosti, za váš úvod. Chcete odpovídat na každou otázku jednotlivě, nebo tady nejprve položíme několik otázek a pak odpovíte souhrně? Dobře, takže první kolečko. Pan Michal Kalar, máme čas do půl dvanácté. Děkuji. Já jsem tady vpravo. Vítejte na půdě našeho výboru. Dovolte mi úplně na úvod říci, že si vážím zpravodajství eh, stanice Al Jazeera. Já jsem, já ji sleduji pravidelně, tedy toto vysílání a eh, jsem přesvědčen, že díky tomu jsem poměrně aktuálně informován o dění ve vašem regionu. A také tedy mám nejraději z celého regionu, eh, tedy vaše aerolinky mám z celého regionu nejraději. Ale tam s nimi často. Ale teď se chci zeptat, jak vypadají vaše vztahy s vašimi arabskými sousedy a s Iránem? Jak si představujete potenciální řešení? Myslíte si, že mezinárodní partneři by mohli zafungovat jako takový mediátoři a také, jak to vypadá s obchodem. Kudy k vám vlastně proudí obchod? Přes Irán, přes iránská letiště, přímo k vám, nebo je tu možnost využít nějakou jinou cestu? A pokud jde o Libii, koho podporujete v Libii? a z jakého důvodu. Protože víme, že Katar do jisté míry vyvíjí svůj vliv v Libii. A konečně, pokud o Palestinu, já vím, že eh, máte navázány dobré vztahy s UNRA a můžete nám potvrdit, že i tedy nadále budete UNRA především finančně podporovat? Děkuji. Pane ministře, máme velmi těsné vztahy v podvýboru pro lidská práva. A s Katarem jsme podepsali partnerství o otázce lidských práv. A já se tomu, eh, mě to nesmírně těší. No, ale překvapila mě. Nová verze nového zákona o svobodě vyjadřování v Kataru kde dochází opět k omezení svobody vyjadřování. Pro, říká se to osob, kteří se vylo, vys, kriticky vyjádřili vůči své země, ať už uvnitř země nebo, nebo eh, vně. A může eh, za to být člověk uvězněn až na pět let. Tři až pět let. Je to nové negativní poselství z hlediska uh, svobody projevu v Kataru. Takže chtěla jsem vyjádřit eh, velké překvapení a také problém, který máme v tom, abychom eh, konstruktivně mohli spolupracovat, tak jako dříve, pokud tento zákon zůstane v platnosti. Arena. Děkuji za Renew. Monsieur le ministre d'être parmi nous aujourd'hui. Že jste mezi námi. Co se týče diplomacie katarské, tak aktivní na mnoha frontách a také ve vztahu k režimu Sahelu, který je důležitý pro Evropskou unii. Třeba Forum Doha volalo po nutnosti hledání jiných než vojenských řešení v Sahelu a význam obnovy role některých států v této konfliktní zóně. A i když jsou tam některé vojenské jednotky, bojuje se tam s metlou, která ohrožuje nejenom Sahel, ale také bezpečnost Evropu, Evropy. A to je džihadistický terorismus. A z tohoto hlediska by mě zajímalo, co nám můžete říct. Jaka, jaká je pozice Kataru ve vztahu k těm džihadistickým skupinám v Sahelu? Můžete před námi odsoudit jejich činnost a popřít ty hlasy, které říkají, že existují finanční subjekty v Kataru, které je financují že, že je to falešné a že jste proti takovému financování. Děkuji. AD? Pan Mariany? Děkuji. Pane ministře, já mám tak trošku nepříjemný pocit eh, z vaší země. Samozřejmě je tu ta, ta část reformistická, lákavá a tak dále, dynamická, ale pokud eh, tedy bychom měli věřit některým informacím, Eh, které slyšíme, tak je tu trošku taková jiná tvář, kdy údajně vaši politici eh, financovali některá politická hnutí v Syrii, kdy eh, vy říkáte, že jste stáli při Turcích a Američanech této operaci, ale co jste vlastně reálně financovali v Syrii? Pokračujete v tom? A jaká je vaše pozice k této zemi? A za druhé, Maria Arena už to řekla. Jsou tu zákony o svobodě pro, projevu, které šokují. Protože dnes na jednu stranu máte čím dál tím víc konferencí o svobodě a po, po, projevu a pak to omezujete ve vlastní zemi. Mě, mě vždycky šokuje ta dvojznačnost vaší země. Takže by mě zajímalo, co nám řeknete k financování teroristických operací v Syrii a také ta otázka, na kterou se ptala paní Loazo, to je financování teroristických obrací v Sahelu, kde v první linii na frontě jsou francouzi, kteří tam ztrácí muže. Děkuji za zelené. Já budu hovořit německy. Děkujeme za vaši návštěvu. Také já si kladu otázku, jaká je vaše úloha v současnosti i do budoucna, pokud jde o konflikt v Sýrii. A pak mám ještě další otázku. Ten tedy takzvaný Trumpův mírový plán jste přivítali, podobně jako Saudská Arabie. A mě by zajímalo, proč, co na tom vidíte pozitivního co na tom vidíte tady přínosného. Takže mám otázku k Sýrii a k Trumpovu plánu. Děkuji. Děkuji. Paní Fotega. Thank you. Excellence. Děkuji. Vítejte na zasedání AFED. Jaké je vaše stanovisko k mírovému plánu prezidenta Trumpa pro Blízký východ. Myslíte si, že na jeho základě může dojít k průlomu, pokud je o jednání mezi Palestinou a Izraelem? A za druhé, jak je postoj ostatních e, zemí kolem Perského k zálivu k tomuto problému? Děkuji a zaguje paní Vilanoveva. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Eh, kriminalizace protestů to je celosvětová tendence. Mm, někdy jde o útlak, někdy se vydávají zákony a nám také působí obavy omezování základních práv a svobod. Eh, zajímalo by mě, jak vnímáte situaci ve vaší vlastní zemi. Eh, Spojené státy eh, se tady mm, příliš eh, nechtějí dále ingažovat, chtějí diversifikovat financování zásahu zejména tedy OSN a to se týká zejména tedy uprchlíků, tedy i palestinců. Izrael a USA se pokoušejí podkopat tedy práci příslušné agentury a zhoršit eh, situaci palestinských uprchlíků. De facto přímo na místě se nic eh, nestalo od eh, prezentace Trumpova plánu a zajímalo by mě, zda počítáte se stejným financováním ze strany Kataru jako v předchozích letech. Takže děkuji, to byla první, první kolo, takže prosím, chcete se vyjádřit. Eh, já se omlouvám, jestli jsem třeba ehm, nezachytil úplně všechno, tak já, já se prosím vyjádřit eh, zvlášť ke každému problému. Eh, především tedy vztah tedy GCC a blokáda Kataru a problém se Iránu. GCC, tady ta roztržka, eh, narušuje situaci v celém regionu. Eh, Katar je nyní téměř tři roky eh, obětí blokády a my respektujeme a ceníme si vysoce úsilí diplomatické a mediační ze strany kovajského emira. V listopadu jsme zahájili jednání se Saudskou Arábii a bohužel o dva měsíce později eh, Saudská Arábie bez důvodu pozastavila tyto rozhovory. My eh, nadále vítáme úsilí prostřednictvím kuvajského zprostředkování a eh, rádi bychom dosáhli nějakého řešení této krize. Katar eh, velice dobře chápe to, že eh, toto postihuje celý region a de facto nikdo na tom nic nevydělá. A my všichni tedy eh, můžeme s kým jsme zvítězit, pokud se nám podaří tedy dospět k řešení, které ovšem také bude udržitelné do budoucna a bude bránit podobným konfliktům v budoucnu co se týká té situace mezi Katarem, Saudskou Arábií a Spojenými Emiráty, já doufám tedy, že eh, zvítězí rozum a mm, najdou cestu k rozumné argumentaci a přestanou eh, šířit eh, antikatarskou propagandu. Co se týče našich vztahů k Iránu, to je také náš soused a máme s ním mnohé problémy a on má tady problémy se Spojenými státy. Katar má víceméně dobré vztahy s Iránem. Irán nám otevřel přístavy a vzdušný prostor pro dopravu eh, našeho zboží a pasažérů, jakmile byla zahájena blokáda. A my tedy velice ceníme vstřícný Eh, postoj všech těch, kteří nám pomohli v prvních dnech krize. Naším zájmem v regionu je mm, vyhnout se konfliktu mezi Iránem a Spojenými státy, nebo Spojené státy jsou pro nás velmi důležitým strategickým spojencem. Katar na jedné straně eh, má na svém území největší americkou základnu v regionu a na druhé straně eh, usiluje o dobré sousedské vztahy s Iránem. My tady velice intenzivně se snažíme eh, v případě eh, eskalace situace mm, nacházet diplomatické řešení. Jednáme s oběma stranami a stále tedy doufáme, že diplomatické řešení je možné. Nyní k otázce, jak funguje obchod Většina našich letadel nyní letá přes iránský eh, vzdušný prostor, eh, pak jsou další eh, do, přes Kuwait a iráckým vzdušným prostorem a pokud se zboží týče, tak to jde tedy buď, buď vzduchem, anebo poři do přístavu Hamad. Od blokády jsme tedy otevřeli tento přístav, který eh, nyní eh, provozuje zhruba 27 eh, obchodní výměny v regionu. Samozřejmě ta krize jednoho dne skončí, nastane, nastane tedy období rozumu a obchod bude vzkvétat. Pokud se týče problematiky lidských práv Kataru a zákona který eh, údajně hm, tedy je proti, proti eh, svobodě projevu. Eh, to určitě nebylo cílem Kataru. My jsme silnými zastánci svobody projevu u nás i v zahraničí ten zákon byl bohužel eh, špatně interpretován a začaly se tedy objevit, objevat dezinformace o tom, že zasahuje do svobody projevu. Dezinformace jsou globálním fenoménem, který se šíří po celém světě. A tento eh, zákon není eh, zacílen na kritiku, tento zákon samotný byl kritizován a nikdo za to nebyl trestán. Jde o ochranu naší země proti dezinformacím a falešným propagandistickým kampaním, eh, které v podstatě začaly spolu s blokádou Kataru. Mohu vás ujistit, že nemáme v úmyslu potlačovat svobodu projevu a naopak vítáme veškeré eh, komentáře a poznámky, které by mohly situaci zlepšit. Co se týče regionální problematiky, Především bych tady začal s Libií. Katar zastává pevné stanovisko od dohody z Heratu z roku 2015 a sice eh, naše podpora musí jít jedině eh, mezinárodně uznávané vládě, eh, uznávané také Radu bezpečnosti OSN. My pokračujeme v našich rozhovorech a odsuzujeme vojenskou činnost, eh, kterou eh, tedy akce, které provádí generál Haftar, eh, například jeho pochod na Tripoli. My trváme na tom, že toto musí zastavit, podporujeme příměří zbraní v Libii a úsilí o politické řešení. Je třeba říct, že tady eh, opět vypukly mm, projevy nepřátelství v posledních měsících, ale my eh, respektujeme eh, mezinárodní dohody, pokračuje tedy úsilí o klid zbraní, eh, jednalo se v, Moskově, v Moskvě, v Berlíně a jinde, nerespektuje se to. Včera opět eh, bylo bombardování v Tripoli eh, zaměřené na letiště a různé další, různá další civilní zařízení za tímto bombardováním stojí Haftar a celkem nikdo proti tomu nic neřekl. My tedy chceme, aby Libici si mohli vyřešit svoje věci sami bez cizích zásahů. Podporujeme to, co bylo dojednáno v Berlíně. Co se týče palestinské problematiky a palestinsko-izraelského konfliktu. Ehm, Katar patří k největším podporovatelům palestinského lidu a přispívá buď prostřednictvím eh, agentur OSN nebo programů, eh, které jsou společné nám a jednotlivým agenturám. Pokud se týče toho Eh, výpadku eh, v důsledku stažení podpory USA, tak eh, my se domníváme, že pokračování podporu, podpory je nadále velice důležité a my potřebujeme, aby agentura se tím dále zabývala. Musíme tedy podporovat právo na palestinců na návrat do své země. Máme řadu dalších programů, které běží v Gaze a na západním eh, břehu Jordánu. Eh, týká se to budování nemocnic, eh, bydlení, zásobování palivem pro výrobu elektřiny. Nyní je elektřina Eh, která byla k dispozici dva dny eh, během dne, eh, je už k dispozici 8 hodin denně, dvě hodiny, tak 8 hodin. Co se týče Trumpova mírového plánu pro Střední východ, my vítáme každou iniciativu, která přijde s jakýmkoliv plánem pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu, ale vše musí být v souladu s mezinárodní eh, legitimitou. My eh, vedeme rozhovory s americkou administrativou a pozbuzujeme Izraelce i Palestince k přímým jednáním. Nicméně neměli bychom ani ignorovat skutečnost, že arabské země se dohodly na arabské mírové iniciativě a to by také mohlo být eh, eh, dobrým základem pro jednání. My budeme eh, nadále povzbuzovat Palestince k dohodě s Izraelem, stejně budeme povzbuzovat Spojené státy, aby všichni pochopili, kde jsou slabiny a kde je co zlepšovat. Co se týče problematiky syrské tady eh, někdo zdůraznil, jakou roli sehrává Katar v Syrii. Zda Katar zde podporuje teroristy. Odpověď je ne. Katar nikdy eh, nepodporuje teroristické organizace v Sýrii eh, a to opakujeme od začátku. Naše podpora jde přímo Syřanům prostřednictvím humanitární pomoci nebo humanitárních organizací. Poskytujeme rozvojovou pomoc, vzdělávání více než eh, milion syrských dětí eh, jsou příjemci atalského vzdělávacího programu a naše podpora v určitém okamžiku šla eh, syrské opozici. Eh, by jsme součástí tedy té skupiny přátel Syrie a mm, došlo eh, tedy k příspěvkům a jejich eh, řádnému rozdělování. Eh, každopádně nepodporujeme žádné extremisty ani teroristické organizace, naopak my je, my je odsuzujeme. Jsou zde síly, které se snaží převzít revoluci a tedy uchvátit je, ale mm, my opravdu eh, nepopodujeme nic, eh, co by podporovalo režim, který tedy zabíjí vlastní lidi, ale bohužel mezinárodní společenství v tomto mnoho nedělá. Pokud se týče role Kataru v Sáhelu, opět jsou zde džihadistické skupiny, které všechny odsuzujeme, včetně jejich činností každý se může přesvědčit o tom, jaká je naše eh, pozice, která byla tedy jasně vyjádřena a mm, stavíme se stejně ke všem teroristům v regionu Sahelu a kdekoliv jinde na světě. Podporujeme přímo země Sahelu, podporujeme v úsilí eh, vybudovat si vlastní schopnosti v Mali, Burkina Faso a tak dále. Katar bude nadále podporovat eh, tyto vlády a povzbuzovat je v provádění reform, tak aby eh, v jejich zemích byla posílena stabilita. A já myslím, že jsem odpověděl na všechno. Colleagues, we have five minutes left. Kolegové, máme ještě pět minut, to není jednoduchá situace, ale přesto bych dal ještě slovo několika málo řečníkům, řekněme tři velmi eh, krátké otázky. Paní Savko. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, děkuji, pane ministře, budu hovořit anglicky. Já bych chtěla pochválit všechno pro všechno to, co dělá eh, Katar pro informování v tomto eh, citlivém okamžiku. Eh, mohli bychom se na chvíli tedy soustředit na evropskou půdu a západní Balkán. Eh, máme jeden problém s Al Jazeera, eh, která eh, nesprávně informovala o některých komunálních nebo komunitních záležitostech v Bosně a Hercegovině. Hodláte nějakým způsobem řešit tyto dezinformace, které, protože my jsme tady se obrátili na vedení Al Jazeera. Myslíme si, že to je důležité, poněvadž dochází zde k návratu cizích bojovníků a v podstatě jejich hustota je tam poměrně velká. Ocenila bych, kdybyste to řešili. Děkuji paní Kali. Děkuji. Já jsem se právě vrátila z Doha, kde bylo forum sociálních médií. Myslím, že zahraniční mocnosti eh, působí proti vám prostřednictvím dezinformací, a to souvisí také s lidskými právy. Já mám takový pozitivní nápad a chtěla bych se zeptat, jak je to v současné době s blokádou, eh, poněvadž eh, pokud vím, tak eh, došlo k roztržení rodin, k zatýkání a mm, mm, také je tady určitá přetvářka, která se týká vysvětlování tedy eh, této blokády. Došlo v poslední době k nějakému vývoji? Děkuji, paní Rýs. Děkuji. Máme málo času, takže jen dvě otázky, vaše excelence. Šampionát ve fotbalu za dva roky. Jak to vypadá? Ze situací pracovních podmínek těch eh, migrantských pracovníků, protože tohle, na tohle poukázalo mnoho různých organizací na eh, o, obranu lidských práv. Vím, že katar eh, Katar s FIFO uváděli dlouhý katalog různých opatření, 22 eh, opatření na konci ledna. Jak to bude vypadat s kontrolou a s vývojem těchto pracovních podmínek, které jsou údajně dost hrozné. Dále já pracuji pro výbor pro životní prostředí. Eh, vy říkáte, že, ten, eh, že to bude eh, uhlíkově neutrální v šampionát <laughs> fotbalový. Ehm, takže je to v, v pořádku z hlediska třeba fotovoltaiky, fotovoltaiky a tak dále za dva roky? Jak to, jak to hodláte dělat? I've been informed that our guest, the the... Děkuji. Eh, bylo mi řečeno, že náš další host, eh, tedy eh, z mm, Palestiny, už čeká za dveřmi, takže prosím, kdybyste mohl ještě ještě tedy zodpovědět slušně tyto tři otázky, abychom nenechali našeho dalšího hosta příliš dlouho čekat. Tak za prvé ten problém Al Jazeera a její reportáže k Balkánu. Já vím jistě, že eh, vy přesně znáte, jakou roli sehrávají média. Eh, my v Kataru eh, zachováváme tedy to, že média jsou svobodná, my nezasahujeme do jejich stylu a informování. protože to možná eh, to souvisí také s tou blokádou. Myslím, že eh, Al Jazeera je vysoce profesia, profesionální televize a já bych vás rád pozval, abyste se přímo na místě v Kataru tady eh, přesvědčili, hm, jak, jaký je pokrok a můžete se na vlastní oči přesvědčit, jak to je. Pokud se týče práv pracujících a z eh, fotbalového šampionátu, nám se podařilo dosáhnout velkého pokroku eh, v posledních letech v partnerství s mezinárodními organizacemi. Eh, zlepšili jsme také to eh, naši spolupráci s mezinárodními agenturami, kde se tady zlepšují podmínky pro tyto lidi. A myslím, že pokrok tady je a my určitě eh, neakceptujeme to, aby některé země nebo naše vláda zneužívala eh, měnící si pracovníky, kteří budují tady zařízení pro ten šampionát. Pokud se týče karbonové neutrality, Eh, pro tedy zařízení pro tento šampion. Myslím, že eh, eh, Katar hm, dosáhl velkého pokroku, pokud se týče dosahování karbonové neutrality. Teď jsme právě dali do provozu obrovskou solární elektrárnu a nevím tedy, Eh, jaké jsou vaše informace, ale z poslední zpráv tady ukazuje, že my už jsme dokonce překonali eh, naše závazky v oblasti dosahování karbonové eh, neutrality, takže my skutečně se snažíme o ochranu životního prostředí a redukci karbonové stopy. Pokud se týče stavu blokády, já už jsem o tom trošku hovořil. My doufáme, že eh, nastane období moudrosti a rozumu a že eh, tedy eh, ta blokáda skončí, že to všechno není tedy hra s nulovým součtem. Země by prostě měly nadále spolupracovat, ale každá země má také právo na svoji suverenitu a právo konat vlastní rozhodnutí. Já doufám, že eh, to jsou uspokojivé odpovědi a tak těšíme se, že brzy bude eh, nějaké řešení. Děkuji vám, vaše excelence, děkuji za tuto výměnu názoru, eh, přeji vám šťastnou cestu domů a zase se někdy uvidíme. Quickly. Oh. Good job. Thank you very much. Congratulations. taking break, huh? Yeah, no. <laughs> Colleagues, without... Bez dalších průtahů se posuňme dál. Prosím, usaďte se. A nyní dospíváme k bodu číslo 7. Vřele vítáme v našem středu jeho excelenci Riada al-Malikiho, palestinského ministra zahraničních otázek pro, eh, a eh, ministr pro expatriované palestince. Hovořili jsme s vámi před několika lety, 2016-17, tehdy ještě předsedal pan Brok. A já vítám také eh, velvyslance v Belgii Abdul Rahima Al-Faru, Jste v Bruselu za účelem konzultací s Evropskou unii k americkému mírovému plánu a dalšímu postupu mírového procesu. A nyní bychom rádi vyslechli váš názor týkající se pozice k americkému mírovému plánu, který byl nedávno předložen eh, americkou administrativou. A jsem se bavit také o možné roli kterou můžeme plnit v tomto procesu a o osudu dalších vyjednávání s Izraelem. Právě jsme tu měli zahrani- ministra zahraničí z Kataru, toho hosta. A nyní jste tu vy. A pak budeme mít výměnu názoru s izraelským vyslancem při Evropské unii předtím, než eh, skončíme toto dopolední zasedání. Takže já vás ještě jednou vítám vřelem. Pane předsedo, Tady poslanci a poslankyně Výboru pro zahraniční otázky. Děkuji, že jste mě pozvali v tuto kritickou dobu, kde můžeme eh, posledně postoupit k dosažení míru, a nebo naopak eh, postoupit zpět do situace, která by živila konflikt eh, po mnoho příštích let. Proč by vás to mělo zajímat? Někteří si myslí, že jsou naléhavější konflikty s přímými dopady na Evropu. Někteří mohou tvrdit, že Evropa nemá mo- ve své moci způsobit skutečnou změnu a proč byste se tedy měli vůbec snažit? Ale já mohu naléhat, že osud národa, který trpěl po celé století vysídlením, upíráním práv, stojí za vaši pozornost. Mohu vám ukázat, jak již z principu ze, ze svého eh, nastavení izraelská okupace se snaží omezit eh, eh, palestince i v oblastech, kde žijí, a naopak rozšířit izraelské kolonisty na těchto územích, tak aby si zabrali území, kde bude minimum palestinců. To je kolonialismus, jeden z nejodpornějších jevů lidských dějin. A já vám připomínám, že to je nejdlouhodobější krize od založení OSN a také nejdlouhodobější uprchlická krize světa a nejdelší okupace moderních dějin. A mohu vám říci, že Jeruzalém bude mít vždy výjimečné místo v srdcích lidí všech eh, náboženství a koexistence na tomto místě může pomoci koexistenci všude. A dokonce vám řeknu také to, že pokud vám záleží na Izraeli, měli byste mu pomoci, aby se osvobodil od uh, své identity jakožto uh, okupanta okupační síly ve prospěch svobody palestinců. Ale pokud ani tohle vám nestačí, tak by uh, možná vám mělo záležet na tom, co budete tolerovat, že to, co uh, připustíte ve vztahu k nám, připouštíte k budoucímu světu. A do té doby můžeme být svědky naprostého rozbití mezinárodního práva, a mnohostranných pravidel, která z toho vyplývají. Co se týče eh, vlastně rozbití ve, ve vše, veškerých těch bariér, která jsme připravili, a abychom zabránili krizem, jako je tato. Tyto bariéry jsou jen tak silné, jako naše kolektivní odpovědnost a kolektivní odhodlání. Pokud eh, zakolísáme, tak padnou. A nebo nás mohou chránit i v pří, příštích generací z dějin víte, z vlastních dějin, čeho jsou lidské bytosti schopny eh, v nejlepším a v nejhorším. Poučila, dějiny vás poučily o tom, jaká je cena míru. A o tom, že nelze svobodu nahradit ničím jiným. A že mír vzniká ze vzájemné eh, úcty a důstojnosti. Tato unie je unií svrchovaných národů. Svrchovanost a svoboda, která je bylo dosaženo za velkou cenu. A umožnila tuto spolupráci a to by eh, mělo eh, určovat váš postoj k tomuto konfliktu. Ten plán předložený americkou administrativou je založen na představě, že aby Izrael měl bezpečnost, musí nám být upřena svrchovanost. To nepřinese mír. Ani to nezajistí bezpečnost. A nelze tomu říkat dvoustátní řešení. Tento plán prostě dělá z ilegality realitu a říká, že se s tím eh, máme smířit. Nelegální osady, nelegální zeď, nelegální anexe by se stala naší permanentní realitou. Nekončí to okupaci, ale jen to pokračuje, prodlužuje tuto okupaci. A vize EU, která utvářela mezinárodní konsenzus s dvěma svrchovanostmi, včetně Jeruzaléma, založená na hranicích z roku 1967. To není žádný recept minulosti. To je skutečný postup. A problém není vize, problém je skutečnost, že to ne, nedostalo tu potřebnou podporu. Stávající izraelská vláda se chvástá, že ta okupace není nákladná, že to má přínosy, ale my žije, se musíme žít eh, s těmi následky. Oni říkají, že mohou žít normální život na většině míst, většinu času. Že mohou mít normální vztahy se světem i navzdory okupaci. Že mají ekonomický růst a tak dále. Není žádná, eh, žádná cena žádný náklad za to, že ničí eh, naše domy, eh, vraždí a mrzačí naše lidi, eh, kradou naše zdroje a ovládají, diktují naše životy a nejsou za to zodpovědní. Tato izraelská beztrestnost dramaticky ovlivnila životy miliony obč- milionů občanů, palestinců. Ale změnila také Izrael, podkopala mírové síly, posílila eh, osadnické hnutí a všechny ty, eh, kdo podporují nelegálně, nelegální kroky. Někteří říkají, že jsou dobrými přáteli Izraele. A my nejsme proti tomu, pokud se tím nemyslí, že Izrael, eh, ten Izrael, který kolonizuje naši zemi, ten Izrael, který udržuje dva miliony palestinců pod, v blokádě, nebo který zajišťuje imunitu pro předáky, vojáky a osadníky, kteří se dopouštějí válečných zločinů. Já jsem si jist, že nikdo nemůže schvalovat takové kroky, zvláště skuteční přátelé Izraele, kteří vědí, kam to povede. Tohle není cesta k míru. Tohle není cesta k zajištění bezpečnosti. Kdokoliv, kdo podporuje izraelskou beztrestnost, jen poškozuje mír a není možné e, schvalovat tyto kroky Izraele. Není možné podporovat udržitelnost všude. Kromě Izraele. To je prostě neobhajitelné. To není důvěryhodné. Není to spravedlivé. A určitě to nes, neslouží míru. Může Evropská unie skutečně hrát roli? No, Evropská unie podporovala dvoustátní řešení založené na hranicích z roku 1967 v době, kdy byla Palestina, Izrael i USA a kde ne, se tito aktéři eh, nepodporovali tuto vizi. A pak se z toho stal mezinárodní konsenzus. Evropská unie je rovněž partnerem jak Palestiny, tak Izraele. Má nástroje na podporu plnění mezinárodně právních norem. Tento parlament má nástroje, prostřednictvím kterých může jednat. Má eh, svou sílu a pravomoc. A má tudíž i odpovědnost. Neměl by existovat žádný izraelský excepcionalismus. Nelegální je nelegální. Ať se toho dopouští kdokoliv. A ať už se to týká kohokoliv, měl by být odpovědný. Pokud nebudou přijaty kroky nyní, jak zabráníme Izraeli v anexi palestinské půdy, což je hlavní téma izraelské kampaně ve volbách. Celý mezinárodní systém je založen na nepřípustnosti nabití půdy silou. A anexe je absolutním výrazem takového nelegálního nabití. Bude Evropa jen přihlížet tomu? jak se to děje? Bude Evropa stát se založenýma rukama, když Izrael ničí perspektivu míru? Evropská unie by měla jednat, ale jen v zájmu dvoustátního řešení, které by zničila anexe. Ale také proto, že se staví proti nezákonné anexi, nejenom v Izraeli a v Palestině, ale kdekoliv. Izrael využívá všechny prostředky k tomu, aby eh, Eh, jak si perenizoval, eh, zakotvil svou pozici. A eh, Evropská unie by měla využít všechny prostředky, které má, k tomu, aby naopak zakotvila dvoustátní řešení, včetně uznání palestinského státu na základě hranic z roku 1967. Takové uznání by bylo příspěvkem ke svobodě, spravedlnosti a míru. Také si uvědomujeme naši míru zodpovědnosti a náš vlastní závazek při podpoře míru. Jsme odhodláni podporovat nenásilí a prosazování míru a budeme tento závazek i nadále plnit. Jsme připraveni obnovit vyjednávání na základě mezinárodně uznávaných podmínek a práva a za mezinárodního dohledu. A to okamžitě. A my voláme po podpoře Evropské unie při zahájení uh, mezinárodní konference, která by v tom, k tomuto pomohla, ale potřebujeme vaši pomoc. Nepodceňujte, co můžete udělat. Nepodceňujte, nakolik na vašem hlasu záleží a nakolik ti, kdo věří v, mí, v mír, potřebují vaše slova slyšet. V Palestině i v uh, Izraeli. A nakolik, nepodceňujte, nakolik potřebují vaši podporu. Nepodceňujte, kolik obětí můžete ušetřit a nepodceňujte, do jaké míry mír může změnit náš budoucí osud. Před 75 lety lidstvo vytvořilo tento multilaterální světový pořádek na podporu míru a spravedlnosti. A my musíme eh, vzdát eh, hold a chránit tento eh, závazek. Eh, charta OSN, Mezinárodní soudní dvůr, Ženevské úmluvy, Všeobecná, Všeobecná deklarace lidských práv, trestní soud, mezinárodní, to všechno vyplynulo z této původní myšlenky. Všechno je to výrazem tru, triumfu lidstva. Obětovat tuto myšlenku znamená ohrozit ji všude. Mír musí převládnout eh, ve všech oblastech, kde eh, se tak zatím nestalo. Ať Izrael a Palestina žijí bok po boku v míru a bezpečnosti s uznanými hranicemi, kdy každý bude mít rovná práva pro své občany. Ať jsou svobodní a svrchovaní, ne jeden na úkor druhého, tak aby mohli být partnery a aby se změnilo vaše blízké sousedství k lepšímu navždy. Your Excellency, Minister, thank you for your... Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Bylo tam mnoho zajímavého k úvaze. A pokud se budeme držet našeho časového rozvrhu, tak se dostane na všechny kolegy, kteří chtěli vystoupit. Musí však omezit své vystoupení na dvě minuty. Začneme předsedou delegace pro vztahy s Palestinou, pan Pineda Dobře, tak začneme skupinami, pan Galer. Děkuji a vítejte, pane ministře. Většina evropských politiků, myslím, už dávno litovala toho, že tato současná americká vláda se snaží předstírat eh, čestný přístup ke palestinskému konfliktu. Není to ke prospěchu ani Palestiny, ani Izraele. A já vidím naději na spravedlivé řešení pouze pokud USA a Evropská unie budou spolupracovat s Palestinci a Izraelci na nalezení eh, trvalého mírového řešení ve smyslu dvou samostatných států. Eh, Nejnovější Trumpova iniciativa v tomto ohledu rozhodně nenabízí žádnou velkou naději. Za současné situace ve Spojených státech je tedy třeba se zeptat, co můžeme udělat my proto, abychom eh, uvolnil, pomohli uvolnit napětí, přispět k nalezení řešení co by pro vás bylo takovou prioritou, pokud jde o další kroky? Děkuji. Děkuji. Pour euh, votre intervention. Myslím, váš příspěvek. Já myslím, že můžeme všichni souhlasit eh, s tím, že tento plán je provokace vůči palestinskému lidu, to jste řekla. A bych řekl, že to je také urážka mezinárodního řádu, multilateralismu a všech, kdo věří v multilateralismus, mezinárodní právo. K tomu patří Evropa a musí být respektován tento řád. Měli jsme tu eh, zástupce Kataru, který nám říkal, že tento plán by mohl být předmětem diskuzí. Jak je možné, že arabsk, vaši arabští spojenci se nevyjadřují jednoznačně k tomuto eh, plánu, který představil Trump. Děkuji. Tímto jsem tedy uzavřel seznam řečníků. Já se budu snažit, aby se dostalo na všechny, kteří se již přihlásili. Nikdo nový už se prostě nemůže hlásit. Za skupinu Renew děkuji. Pane ministře, když připustíme, že mírová jednání za dlouhá desetiletí nikam nepokročila, Když si to připustíme, možná také můžeme doufat, že naše naděje spočívá v dnešní mladé generaci. Co tedy palestinské úřady je vlastně v tomto ohledu dělají, aby připravili mladou generaci. Patří mezi to očerňování e, židů, to, že se děti učí antisemické říkanky. Jak pak můžete čekat, že tato nová generace ve vašem regionu, až dospěje a převezme moc, bude schopna přijít e, s trvalým řešením. Já na vás apeluji, abyste revidovali tuto svoji protiizraelskou propagandu a snažili se o smířlivější přístup, smířlivější výchovu mladé generace, protože jedině to je naděje na trvalé řešení. Děkuji za AD se nikdo nehlásí. Zelení. Děkuji za vaše připomínky, za vaši zprávu. Tak já tady vlastně se budu ptát na váš názor na Trumpův plán, který já považuji za velice nešťastný Myslíte si však, že může přispět k nějakému průlomu v dalším jednání, dalších jednáních mezi Palestinou a Izraelem? Jak to vidíte ze svého pohledu? Jednání mezi Izraelem a Palestinou už opravdu naprosto stroskotaly, nebo se dá čekat, že dojde k znovu nastartování těchto jednání? Jak si představujete řešení dobré pro obě strany? Jak si představujete spravedlivé a rovnoprávné řešení a jak si představujete tedy vlastně budoucí vztahy mezi izraelskými a palestinskými úřady. Děkuji za EKR. Žádný koordinátor, pan Roysen. Já jsem, já jsem to také tedy eh, jakož ve funkci spolupředsedy delegace pro Izrael a chci hovořit jménem této delegace, jestli to je možné. Ano, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážíme si toho, že jste mezi nás přišel. Vidíme tady naléhavou potřebu dialogu, dialogu mezi námi, ale také dialogu mezi Palestinou a Izraelem. Ministerský předseda na půdě OSN řekl, že je připraven k dialogu, což je tedy podle mého názoru ten správný postoj. A my doufáme, že tedy ten další vývoj bude znamenat víc než jen prosté odmítnutí mírového plánu. Pokud je o násilí v regionu, pokud je o útoky, eh, které mají zdroj v pásmu gazy, a podle zpráv Izraele některé tyto útoky jsou ozbrojené. Mě by zajímalo, jaký je váš postoj útokům Hamasu, které mají svůj původ v pásmu Gazu. Jste připraveni je denunciovat? Jste připraveni prohlásit Hamas za teroristickou skupinu? Jste připraveni je vyzvat k tomu, aby se eh, vzdali násilí? A myslím si, že mezi obyvatelstvem panuje eh, tedy přesvědčení, že eh, je třeba obnovit jednání, a to třeba i na bázi návrhu, který máme na stole nyní. Dobrý den. Pane ministře, děkuji, že jste mezi nás dnes přišel. Je to velice důležitý okamžik pro palestinské obyvatelstvo, protože situace v posledních desetiletích se stále zhoršovala, dochází k porušování lidských práv, obyvatelstvo trpí, dochází k porušování mezinárodního práva. Plán, který byl prezentován, představuje další urážku. A mě by je to taková snaha násilně změnit mezinárodní právo v této věci. A taková změna by měla zásadní dopad na Evropskou unii, na globální politiku obecně. Anexe území a osad na západním břehu představuje porušování mezinárodního práva. Izrael se toho dopouští dlouhé roky. Vy jste také řekl, že tedy není jednoduché při eh, obyvatelstvo z této oblasti zahrnout do palestinského státu. Jeho eh, pozice, jeho situace je velice nejistá a Izrael se mezi tím snaží legalizovat postavení eh, osad na zabraném území, což považuji za trestný čin. A Představitel Evropské unie Josef Borel vyzval k respektování mezinárodního práva. Jak byste eh, zareagoval ideálně vy? Jaký postup byste v tomto stádiu navrhoval? Například, kdo by si měl sednout k jednacímu stolu? Které země? Děkuji za EPP, pan Bazesku. Děkuji. Rád vás tady zase vidím, pane ministře. Dnes jste vystupoval, když dovolíte, mimořádně agresivně. A tím jste vlastně rozptýlil jakékoliv naděje na to, že jednání by mohla pokračovat. Já však jsem přesvědčen, že jde o jedinečnou příležitost, možná poslední příležitost přispět k nastolení míru na Blízkém východě. Palestina musí pochopit bezpečnostní potřeby Izraele na jedné straně a na druhé straně Izrael musí pochopit vaše potřeby. Ale pokud to izraelské stanovisko bude nadále tradiční a vaše také, a tedy tradičně také, neflexibilní, tak se prostě nepodaří dospět k míru. A já bych si dovolil doporučit, jakožto představitel, bývalý představitel státu, že vy, jako představitel Palestiny, byste se měl snažit pochopit i teritoriální problémy Izraela. A nemůžete vyžadovat tedy, aby došlo ke změně složení obyvatelstva v určité oblasti. Na tom nic nemění ani existence palestinských uprchlíků. Já jsem přesvědčen, že to je problém, o kterém je opravdu třeba hovořit. A že je třeba možná jednat o výměně teritorií. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za tuto prezentaci. Obvykle, když se bavíme o Izraeli a Palestině, ta debata je vyhrocená. Lidé jsou buď pro Izrael nebo pro Palestinu, ale já nemám tyhle nálepky ráda, protože být pro něco pro znamená také, že jste anti, že jste tedy proti něčemu. Možná by bylo dobré tedy říct, že všichni eh, jsme pro mír, anebo proti míru. A já myslím, že to, co Trump nazývá mírovým plánem, je v podstatě urážkou eh, tohoto konceptu. A tím vlastně položím otázku, která navazuje na to, na co se ptali moji kolegové. Co může být prvním dalším krokem ze strany Evropské unie? A za druhé, to nesouvisí úplně s Trumpovým plánem, ale rozhodně to souvisí s problematikou vztahu Izraele a Palestiny, volby v Palestině. Jak to teď vypadá s volbami? Jsou tady nějaké překážky dalšímu vývoji, protože kdybyste uspořádali volby, byla by to vlastně eh, taková ukázka toho, že již u vás, u vás existuje solidní demokracie. Děkuji, pane ministře, za předchozího funkčního období parlamentu. Evropský parlament eh, přijal usnesení k postavení izraelských eh, osadníků v určitých oblastech, které kontroluje Hamás. V roce 2019 Bezpečnostní rada OSN také přijala usnesení 2474 o ochraně civilních obyvatel eh, v válečném konfliktu, o nutnosti zjistit, eh, mít možnost zjistit osud eh, mizejícího obyvatelstva co palestinské orgány dělají proto, aby se tito izraelští občané, kteří jsou nyní proti své vůli vězněni v pásmu Gazy, mohli bezpečně vrátit. I Mezinárodní červený kříž hovoří o tom, že jde o vývoj, který je blatantním porušením mezinárodního práva. Co jste tedy udělali pro bezpečné navracení ostatků zavražděných izraelských osadníků? z palestinských území. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, pane ministře. Souhlasím s tím, že Izrael by se nemohl chovat tak, jak se chová, kdyby ho v tom nepodporovaly Spojené státy. A Spojené státy podporují Izrael bezpodmínečně. A tím vlastně jdou i proti duchu snah Evropské unie. Co by tedy z vašeho pohledu mohla Evropská unie udělat pro nalezení mírového řešení? Nemyslíte, že řešení, řešení ve smyslu dvou samostatných států uh, už prostě není průchodné? Co jiného můžeme udělat? Proto, abychom kodifikovali rovnoprávné postavení izraelského a palestinského obyvatelstva, například v rámci mezinárodního práva, co můžeme udělat pro bezpečný návrat uprchlíků? Pane ministře, děkuji za to, že jste se dostavil. Ona ta otázka už padla, ale možná mohl byste rozvinout váš postoj k dvoustátnímu řešení? Případně akceptoval byste přímé vyjednávání s Izraelem? Bez předběžných podmínek? Děkuji. Right, minister. Pane ministře, celá škála otázek. A vy máte slovo na 10-15 minut. Snažte se odpovědět na co nejvíce z nich. Děkuji. I will start uh, with the last question. Yes, we are Eh, začnu od konce. Ano, my jsme připraveni zahájit eh, přímá jednání s Izraelem bez předběžných podmínek. Pokud ovšem budeme dodržovat eh, všechno to, co už je akceptováno celým světem, to znamená mezinárodní právo, rezoluce OSN, a mezinárodní společenství. Takže <clears throat> my jsme připraveni. Otázka je, zda máme připraveného partnera pro tyto jednání, tedy v podobě Izraele. Já mám pochybnosti o tomto. Řešení dvou států eh, zda je mrtvé. No tak eh, možná, že vy to tak vypadá, že pan Netanyahu se skutečně snaží toto řešení eh, znemožnit Eh, snaží se předem tedy eh, změnit situaci na eh, místě a postavit nás před hotové řešení. Ale pokud by to měl být jenom jeden stát, tak to bude na úkor Izraele. Proč? Izrael totiž, myslíte si, že umožní palestincům rovná práva, práva rovných eh, eh, občanů v jednom státě, v demokratickém systému, no to je přece vtip. Izrael to nikdy nedopustí. Takže pokud vznikne jeden stát, eh, tak je to vlastně apartheid. jeden stát se dvěma systémy. Jeden pro izraelské židy a druhý pro palestinské Araby. To dneska funguje eh, na západním břehu Jordánu a systém jednoho státu hm, to bude legalizovat. Eh, Izrael právě tady k tomu směřuje, na toto tlačí. Hovoří se o anexi 43 tedy těch eh, území západního eh, břehu, eh, také údolí Jordánu a tak dále. To znamená, v jednom státě bychom měli mít 6,7 milionů palestinských Arabů a stejný počet Izraelců, izraelských Židů. Nastane potom demografický problém a e, velice brzy se staneme většinou jako palestinci a to znamená, že v demokratickém systému bychom měli být u vlády. A, a, a možná za dva roky e, e, se tedy šéf izraelského státu bude jmenovat Mohamed. Myslíte, že Izrael to skutečně přijme? No já si myslím, že skutečně my potřebujeme a také pokud oni eh, uvažují rozumně, tak souhlasí s tím, že je nutný systém dvou států, má v tomto regionu nastat mír. Řešení v podobě dvou států pořád eh, ještě je na stole a de facto celý svět se na tomto shoduje. Chceme tedy přijít o tento celosvětový konsensus a nařídit ho něčím, co není. Ne, já si spíš myslím, že bychom to měli chránit a bojovat za to. Celý svět je dneska příznivcem tohoto systému dvou států. 50 let jsme na tom, mm, jsme tedy tato budovali. Pouze Amerika a pouze Izrael, to jsou jediné dvě země na celém světě proti tomuto systému. Umožníme jim, aby prosadili svou, aby zrušili tento celosvětový konsensus a nahradili něčím, o čem vůbec nevíme, k čemu to má vést. Tady je mnoho otázek. Ne, my musíme chránit ten systém dvou států. A musíme se snažit zjistit, jak můžeme vynutit tento systém dvou států. Eh, nikoli tedy to, co by si představovali Trump a Netanyahu, ne pouze tedy, aby byl totálně delmilitarizovaný fragmenty a rozhodně ne, rozhodně ne eh, suverénní. Čili eh, stát, stát Palestina, strašně moc hranic všude a kousek východního Jeruzaléma ano, vy samozřejmě jako Evropský parlament máte, máte opravdu eh, velkou moc a můžete tedy pracovat na dosažení toho řešení dvou států, poněvadž to je to nejlepší, co může nastat. Pokud už hovoříme o tom řešení v podobě dvou států, a jelikož vy eh, jako Evropané uznáváte stát Izrael. Eh, co chybí? Palestinský stát. Ano, eh, Rumunsko ho uznalo, ale je mnoho dalších zemí, eh, které tak dosud neučinili. A jestli chcete, aby existovalo řešení dvou států, a jestli se chcete pevně postavit proti anexi západního břehu Jordánu, je třeba, abyste vyvíjeli tlak na své vlastní země, aby uznali palestinský stát. To je jediná možnost, jak můžeme vyjednávat s Izraelem jako rovný s rovným. Jinak dokážete si představit, že my okupovaný nárok. Já třeba, když chci eh, odejít z Ramaláhu a účastnit se jednání s Izraelci, eh, tak potřebuju povolení izraelských úřadů, proto to podstatě není rovnost. My opravdu potřebujeme rovnost, to znamená a rovné nezávislé suverénní státy a pak už se můžeme bavit o podmínkách. Jinak víte, jak to může dopadnout. My jsme začali už na madridské konferenci, no a od té doby, kam jsme se dostali, nikam. Tady není žádná rovnost. Izraelci nás okupují, mají navrh ve všem, rozhodují o všem eh, přímo na zem, na, v terénu, na místě. Takže tak by to nešlo. To rozhodně nemá nic společného s rovnými příležitostmi a s rovným partnerstvím při jednání. Takže pokud eh, se zeptáme, jaké jsou nejlepší podmínky pro jednání, tak je třeba zaprvé udělat to, aby země, které dosud neuznaly palestinský stát, aby tak učinili. A také je třeba tlačit mm, názor, že řešení v podobě dvou států je to nejlepší řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Jestliže to tak uděláte, tak uvidíte, že Eh, palestinci okamžitě přijmou eh, vaše pozvání a budou ochotní vyjednávat. Ano, máme obavu o osud nových generací, jak palestinců, tak Izraelců. My pracujeme pro příští generace, chceme eh, vytvořit mírové prostředí a to všechno je pro ně spíš než pro nás. To je velmi důležitá věc. Takže, abychom toho byli schopni dosáhnout, musíme pracovat na spravedlivém míru. To znamená, že musí skončit okupace a musí být přiznáno právo na nezávislost a sebeučení pro Palestince. Tady jak může Izrael být považován za demokratický, když okupuje eh, jiný národ eh, a obírá ho o vlastní život, eh, víru a budoucnost. Ano, v tomto v současné situaci, kdykoliv se budou palestinci pohybovat po své vlasti, neustále budou mít na očích Eh, izraelské vojáky, zdi a izraelská osídlení. Eh, jak můžeme mladé lidi, kteří vyrůstají v něčem takovém, eh, jak je můžeme přesvědčit, že toto je jejich budoucnost? A jak je můžeme přesvědčit, že takto se dá žít dále a že je možné vybudovat mír mezi oběma stranami? Na konci mm, uvidíme, že eh, nebo uvidíte, že my neříkáme ne pouze z principu. My kdykoliv je k tomu příležitost, eh, tak eh, jsme ochotni fungovat konstruktivně. Trumpův plán eh, se pokusil skutečně vymazat základní práva palestinců na vlastní státnost. A de facto ničí ten národní příběh eh, a odpírá jim právo na vlastní suverénní zemi. Naopak Izraeli dává plnou kontrolu eh, vlastní suverenitu celistvosti teritoriální a teritoria pozemního i e, na moři. Čili e, e, jak to mohou Izrael, tedy palestinci přijmout. Netanyahu nedávno před několika dny napsal článek do izraelských novin a v ní se jasně vyslovil, že podmínky stanovované palestincům Eh, jsou nesplnitelné. Bylo by zázrakem, kdyby se jim to podařilo. A i kdyby tento zázrak nastal a, parla- a palestinci by byli schopni plnit tyto podmínky, tak pořád tady bude kdo si, kdo bude suverénně rozhodovat, jestli palestinci mají nebo nemají právo na svůj vlastní stát. A Izraelci tím zůstává právo eh, kdykoliv eh, vstoupit na palestinské území, eh, kdykoliv má pocit, že mm, je to třeba. Kdo z vás by byl ochotný být občanem takového státu? Nikdo. To jsem přesvědčen. A rovněž nikdo na palestinské straně není ochoten přijmout takto potupné podmínky a my se v tomto od vás nelišíme. Chceme rovnost, chceme mít svá práva, důstojnost a mír. Chceme vlastní nezávislý stát a vyjednat to s Izraelem. Proto je to pro nás důležité a prosím, eh, eh, nyní je příležitost, eh, nepromarněme ji, prosím, konejte konejte dříve, než Izrael naplní Trumpův plán a provede anexi západního břehu Jordánu. Eh, jinak eh, dojde k násilí a to nejenom eh, na západním břehu Jordánu. A to je něco, co si nikdo z nás nepřeje. Děkuji. Excelence, děkuji vám, že jste oslovil naše zasedání. Zůstaneme v kontaktu. s vašimi zástupci. Jste pravidelným hostem Evropského parlamentu a uvědomujeme si, jak nakolik klíčová tato fáze je. Děkuji. Colleagues. Kolegové, pokračujme. Naše zhrání výboru, poslední bod, před pauzou, která bude v jednu, bod číslo 8. Chci přivítat izraelského vyslance při Evropské unii a NATO, Aaron Lešnojar, pravidelný host v Evropském parlamentu. Pane vyslance, vyslanče, <laughs> už jsme dnes hovořili s ministrem zahraničím Kataru, a předtím, než jste dorazil, to byl minister zahraničí palestinské samozprávy. Samozřejmě vás, nás zajímá také váš uh, hlas, vaše perspektiva na vývoj palestinského procesu. Takže, kolegové, vítejte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Cení poslanci a poslankyně, hosté. Je mi ctí tu být, zejména po těchto ctěných hostech, ministrech. Mám krátké prohlášení na úvod chci říct, že jsem splnil svou občanskou povinnost a hlasoval jsem na izraelské ambasádě, protože všechny izraelské ambasády teď hlasují ve všeobecných volbách, které se budou konat za méně než dva týdny. Proč to říkám? Protože já jsem hrdý, protože mohu hlasovat ve volbách, ale také proto, že se nacházíme v, nacházíme v citlivém politickém období, minimálně v Izraeli. A já si mus, já musím být uh, bdělý, musím si uvědomovat tuto situaci. Takže volte pár slov ke vztahům. Tyto vztahy jsou, mají velký potenciál, máme společné zájmy, hodnoty, bohatou společnou historii zmíním na, jako ilustraci dvě oblasti spolupráci mezi Izraelem a EU oblasti bezpečnosti, vědy a technologie. to příklad, který to skvěle ilustruje, zmíním, že v prosinci 2009, pouze před dvěma měsíci, Evropský institut pro inovace a technologie e, otevřel hub Tel Avivu, jeden z tří hubů mimo Evropskou unii, další jsou v Silicon Valley a v Číně. Je to jednoznačný doklad hodnoty, která je připisovaná izraelskému přínosu této oblasti. Ještě slovo o regionální bezpečnosti. Já doufám, že brzy začne období růstu a rozvoje v, v oblasti našich vztahů. A nutný stavební blok je uznání závažné situace k, k zásobovací, které, kterou, které čelí Izra, Izrael. Irán je naše hlavní hrozba. Když bys mě, jste mě přizvali, a asi hlavně kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu, ale já opakuji, že Irán je naší největší hrozbou. Chci to říci jasně, tato hrozba není omezena na Izrael. Irán ohrožuje všechny prozápadní eh, národy ve Středním východě i dál, i v Evropě. Nebudu teď zacházet do podrobností. A myslím se na to, že tak jako očekáváte vy od nás, že budeme vnímat eh, to, to na čem záleží Evropě, tak um, i my máme stejné očekávání od vás vůči Izraeli. Neberte na lehkou váhu, že to, co je definováno jako iránská hrozba vůči evropským zájmům, musíte chápat, že v našem případě Irán ohrožuje samotnou existenci státu Izrael. Přímo i nepřímo přes jejich jimi financované subjekty. Začnu tím, že princip, který nás vede, je touha po míru s našimi sousedy, všichni včetně palestinců, se snaží zajistit bezpečnost Izraele. Izrael bude, může být jediným, kdo může definovat, co je v jeho bezpečnostním zájmu. To je americk, návrhu amerického prezidenta. Má instrukce těm, kdo přejí všechno nejlepší Izraeli i Palestině. A to jste asi všichni. Je snažit se zaměřit na to, co z vašeho hlediska jsou pozitivní prvky tohoto plánu. A e, podnítit e, palestince, aby učinili to tež. Z mé perspektivy je tu správná rovnováha mezi e, klíčovými na bezpečnostními zájmy Izraelce, Izraele a zájmem palestinců o sebeurčení. Izrael souhlasil, že bude vyjednávat s palestinci, na základě tohoto mírového programu. Je to dobrý plán pro mír. Doufám, že tento parlament podpoří toto úsilí. A doufám, že se vrátí palestinci k jednacímu stolu. V uplynulých 20 letech třikrát Izrael a Spojené státy navrhli palestincům ucelený mírový plán Nedávno to byl prezident Obama v roce 2014. A palestinci to neustále odmítali. Prezident Trump řeší původní příčinu konfliktu. Tím, že trvá na tom, že palestinci musí konečně uznat Izrael jakožto židovský stát. Plán uznává svrchovanost Izraele, nad oblastmi v Judeje a Samaře, které jsou klíčové pro naši bezpečnost a které jsou podstatou našeho historického dědictví. A plán také stanoví, že Izrael zachová statu, statu quo v oblastech, které u nich se nepočítá s tím, že budou sou, součástí eh, izraelského státu do, do budoucna. Chceme lepší život, budoucnost eh, důstojnou a budoucnost plnou naděje. Tento mírový plán skýtá palestincům tuto perspektivu. Nikoho nevyhání z domovu. Izraelci i palestinci tak eh, mají před sebou inovativní řešení, kde některá území umožní přímý pohyb lidí, svobodu pohybu. 50 milionový investiční plán, který nabízí američané, bude základem prosperity pro palestinský lid. Tato obrovská investice vyvolá pozitivní změnu. Tato dohoda řeší klíčové potřeby naší země. Tím, že, se, tím, že říká, že Izrael si zachová bezpečnostní kontrolu v celé zóně západně od Jordánské, Jordánu, řeky z Jordánu. A tím bude mít Izrael permanentní hranici, kterou bude moci chránit svou nejdelší hranici. To je klíčový strategický prvek. A volá se po odzbrojení Hamazu a demilitarizaci gazy. A to je důležité jak pro Izrael, tak pro Palestince. Uprchlický problém se musí vyřešit mimo stát Izrael. Plán také říká, že Jeruzalém má zůstat jednotný pod izraelskou svrchovaností. S tím, že náboženská místa budou nadále přístupná všem eh, náboženstvím a zachová se statu quo eh, týkající se chrámové hory. Doufám, že palestinci přijmou tuto vizi míru. Snad tím neunikne tato příležitost. Je to příležitost pro obě strany. Izrael se nenechá uniknout tuto příležitost. Evropská unie také ne. Děkuji. Thank you, ambassador, for presenting... Děkuji, že jste předložil izraelský pohled na věc, zejména to, co jste říkal na konci. protože to, o tom jsme se vlastně bavili celé dopoledne. Patnáct kolegů chce hovořit. No, po, po, dám, po, zkusíme dát slovo co nejvíc lidem. Merci, monsieur le président. Pane předsedo, pane vyslanče, děkuji, že jste s námi. Že jste s námi podělil o tyto informace. Na začátku. Vy jste říkal, že jste hrdý, že jste hlasoval. Já myslím, že ti, kdo žijí v demokracii, by měli mít stejný postoj k právu hlasovacímu. Všem tak to není vždy. V prvních slovech chci říci, že všichni mají právo na mě. A vnímáme ty velké problémy v tomto regionu. Samozřejmě, že Irán je velký problém pro Izrael. Z druhé strany, jistě chápete, že mírový plán navržený Spojenými státy nemůže být splněn, tak nemůže eh, být plně schválen, protože má hodně problémů. Měli bychom vycházet z, z jiného základu než z tohoto. Stejná otázka, jakou jsem položila před, předřečníkovi. A to je otázka dvou státního řešení. Hovořilo se o jednom státě versus dvou států. Já myslím, že to je jeden z bodů, které jsou opravdu zásadní. Chtěl, chtěl, byla bych ráda, abyste eh, trošku rozvinul tuto myšlenku jednoho eh, státu nebo dvoustátního řešení. Maria Arena za SAD. Děkuji. je problém, když nedám slovo koordinátorům, takže ano, já mám dvě otázky. Já vnímám argumenty hodně obsahu tohoto plánu. Teď jde o to, jestli to skutečně eh, respektoval obě populace stejně. Proč to nebylo hájeno panem eh, Trumpem v rámci OSN, aby vznikl nový mezinárodní konsenzus? vy víte o vztazích s Izraelem, které vycházejí z tohoto mezinárodního koncenzu a z určitého počtu mezinárodních práv. Evropa je součástí mezinárodních dohod, jimž jsme zavázáni. A mít partnera, který je neuznává, i když k tomu, že vy říkáte, že vy se hlásíte k tomuto plánu, který porušuje mezinárodní právo? Je izraelský stát připraven uh, přerušit vztahy s Evropskou unii, zejména asociační dohodu, kterou dnes máme? Protože měli jsme tu Brity, kteří už nesouhlasili, že budou součástí Evropské unie. Oni přerušili ten vztah a nesou za to odpovědnost. Jestliže dnes Izrael říká, že mezinárodní konsenzus už nám nevyhovuje, líbí se nám Trumpův plán, tak tím vlastně říkáte, že spochybňujeme asociační dohodu. Za to se, za to má svou cenu, jste ochotní zaplatit. Děkuji. Pan Bausa za Renew. Bausa. Thank you, Mr. President. Eh, tomaré la palabra en español y Lo primero... Děkuji, španělsky. Takže první věc, kterou chci říci, děkuji, pane Veslanči, že se eh, dostavil do parlamentu, že se ochoten se vystavit nejen našim otázkám, ale také tomu antisemitismu špatně maskovanému od některých poslanců. Klára Pancety, která uniká před španělskou spravedlností, A měla určitá prohlášení, kdy prohlášila španě, eh, srovnala španělský stát s Adolfem Hitlerem. Ve Španělsku probíhá eh, to je tedy určitý proces eh, u nejvyššího soudu, ona to srovnala s holokostem. Ale to je hrozné srovnání co vy, jakožto zástupce Izraele. Si o tom myslíte? Jinak já sdílím eh, váš pohled na věc, ale některé ty připomínky kolegů uznávají jednu důležitou věc. Izrael je ohrožen různými skupinami a režimy, které ho chtějí zničit. A v tomto kontextu chci si zeptat, co my jakožto Evropa nemůžeme dělat, abychom přesvědčili Izrael o tom, že, jsme, že si uvědomujeme jeho potřebu bezpečnosti. For ID Miss Bonfrisco. Děkuji za vede. Děkuji, pane předsedo. Vy jste už splnil svoji povinnost voliče, to je tedy ta povinná účast na volbách, to je něco, co máme společného. A mezi našimi zeměmi je i dal, celá řada dalších podobností. Já už jsem vyjadřovala opakovaně podporu plánu prezidenta Trumpa na půdě tohoto parlamentu. který může významně přispět k nalezení mírového řešení v celém regionu. Nejde jen o bezpečnost Izraele, jde ochrana bezpečnosti Izraele znamená v podstatě ochranu evropské bezpečnosti. A já se vás chci zeptat, nemyslíte si, že Trumpův plán a jeho návrh a vaše schopnost dojednat pozitivní výsledek může pomoci i v dalších oblastech? Pomůže stabilizovat i oblast kolem Středozemního moře, která už je na hranicích Evropské unie. Děkuji za zelené. Děkuji. Já chci zareagovat na vyslovení, na vystoupení kolegy z Renew jeden eh, z mých dobrých přátel v Izraeli, který je ortodoxního eh, vyznání, řekl, že říká, že okupace není košer. A kromě toho je to také porušení mezinárodního práva. Pan Boral vystoupil v parlamentu minulý týden a jeho vystoupení nezískalo velkou podporu, protože my jako Evropská unie jsme také tedy vázáni mezinárodním právem a to je stanoveno přímo v článku 21 smlouvy o fungování. Tam se jasně říká, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN jsou závazné i pro Evropskou unii jako celek. A to znamená, že nemůžeme tedy připustit, aby palestinská populace byla terčem v podstatě vojenského útlaku. Ať už jde o tři tisíce nebo více. Já chápu vaši potřebu míru milovných vztahů se sousedy. A proto se také ptám, Už v roce 2003 eh, jsme tedy vlastně přišli s plánem eh, řešení dvou na bázi dvou států s 67 hraničními přechody, vyřešení problematiky východního Jeruzaléma a podobně. A toto řešení bylo v souladu s mezinárodním právem. A ten požadavek eh, ale zněl také na eh, tím směrem, že tedy všechny ostatní arabské okolní státy by měly uznat Izrael jakožto stát. A to se doposud nestalo. To učinilo jen několik málo z nich. A proto se ptám, proč tedy eh, vlastně nevezmete tento nový plán jako základ dalších jednání? Může zajistit dobrou budoucnost Izraeli. Děkuji za EKR. Byly tři žádosti o slovo. Můžete se mezi sebou dohodnout, kdo konkrétně vystoupí? Děkuji. Pane předsedo, budu hovořit španělsky. Jak jste viděli na základě připomínek, které tu padly, vaše stanovisko asi nemá moc velkou podporu v Evropském parlamentu nebo tedy v Evropské unii obecně. Ten Trumpův plán nepovažujeme za validní řešení, které by zajistilo bezpečnost Izraele. Vysoký představitel Borel eh, navštívil Albánii a navštívil také Irán pár dní potom, co iránský režim zavraždil eh, během protestů na ulicích více než 1500 lidí. A také se o tom tedy během své návštěvy nezmínil. Ve Španělsku máme socialistickou komunistickou vládu, která chce vlastně zničit španělský stát máme 48 měst, které získaly samostatný statut a první, co udělali, bylo tedy, že přišli s výnosem, který zakazuje zaměstnávat obyvatele židovského původu. A hostilita vůči Izraeli je vlastně na přestupu obecně. Proto jsou naše naděje na nalezení řešení minimální. A my musíme hledat rozumný přístup, rozumná řešení této situace. Palestinci nikdy nevynechají příležitost protestovat, to jsme viděli v posledních 70 letech. Takže Vzhledem k levicovému antisemitismu, který se rozmáhá v Evropě a v mnoha, na mnoha místech už začíná být přijatelný, je třeba si uvědomit, že to vlastně ohrožuje budoucnost Evropské unie ve chvíli, kdy se občané židovského původu stěhují z Evropy do Izraele, masově například z Francie a podobně, tak to vlastně ohrožuje budoucnost Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu plítvat časem. a nebudu reagovat na nesmyslné připomínky některých mých kolegů. Pane velvyslanče, děkujeme, že jste se dnes dostavil. Moje otázka zní. Jak může existovat stát, který nemá kontrolu nad svým územím? Jak může existovat stát, jestliže nemá vlastní zdroje elektřiny, vody a podobně? Vy jste řekl, že je to potenciálně dohoda století, je to ale dohoda, kterou nikdo nekonzultoval s palestinskými orgány, které to také od začátku odmítají. Jde v podstatě o plán legalizace nelegálního chování. A já myslím, že v tomto ohledu by Evropská unie měla podpořit evropské právo. Je to také snaha ovládnout město Jeruzalém, které podle příslušné úmluvy OSN by mělo být přístupné všem. Umožní to další anektaci území na západním břehu, a znamená to také, že vlastně zůstává v sázce osud více než pěti milionů palestinských uprchlíků. V rámci této dohody aspoň tedy těmto uprchlíkům zůstane statut uprchlíka a můžete jim zajistit rovné zacházení ochranu lidských práv. Já jsem přesvědčená, že nám všem jde o nalezení trvalého míru, který by vydržel i pro další generace. A proto se ptám, jaké, jaký dopad by mohl být, pokud by se k moci ve vaší zemi dostaly extremistické síly. Minulý týden jsme odsoudili jednostranné porušování mezinárodního práva. Vyjadřoval se k tomu i generální tajemník OSN ve svých nejnovějších prohlášeních, kdy apeloval nejenom na nejenom tedy nutnost chránit palestinské obyvatelstvo, ale také určité organizace občanské společnosti jak tedy si představujete další jednání o mírovém procesu ve světle tohoto vývoje. Takže to byla velice emocionální debata a já vás tady každopádně žádám, abychom se drželi určitého parlamentní, určité parlamentní úrovně jednání a vystoupení. Pane velvyslanče, máme problém v tom, že musíme skončit toto jednání v jednu hodinu. Takže máte 8 minut na shrnutí. Pokud vám to nevadí, nevadí. Já jsem také možná nepochopil úplně všechno kvůli překladu a za to se předem omlouvám. Dovolte mi zareagovat na vaše otázky. Já si vážím vašeho zájmu o tento dialog. A mohu vám jenom připomenout, že hlavním zájmem státu Izrael je bezpečné bezpečnost státu Izrael. V tuto chvíli největší hrozbou pro bezpečnost Izraele je Irán. A Irán má úzce provázané zájmy s palestinskými eh, představiteli. Znamená to, že tedy vlastně Izrael je ohrožován zemí, kterou vy považujete za uh, s přátelenou. A já na vás apeluji, abyste si uvědomili, jaké dopady to má na izraelskou bezpečnost a abyste vždy zareagovali ve chvíli, kdy Irán eh, provokuje svými prohlášeními izraelskou bezpečnost. Nemůžete zůstávat sticha. Je potřeba, aby eh, tedy naše zájmy jsou provázané a je třeba hledat řešení, ale k tomu prostě nemůžete, nemůže dojít, pokud budete ignorovat bezpečnostní hrozbu číslo jedna pro existenci státu Izrael. A to je Irán. A je důležité vystupovat důrazně na všech frontách, na všech úrovních a vzájemně se poslouchat a nejenom tady tady vlastně vykřikovat a obvinovat. Dost často neodůvodněně. Vy jste se zmiňovali o tom řešení ve smyslu dvou států a já mám štěstí, že jsem pouze diplomat. Včera večer vystoupil náš ministerský předseda na arabském kanálu izraelské televize a tam jasně řekl, že jsme ochotni se o tom bavit u jednacího stolu. Jaký jiný smysl mají mírová jednání? Mírová jednání existují proto, že chcete jednat s Američany, s Evropany, s arabskými zeměmi. My prostě musíme jednat s Palestinci a jakmile eh, tito budou souhlasit eh, s jednáními, tak už se dá dohodnout cokoliv, včetně toho dvoustátního řešení. Pak jste se ptali na vystoupení Bezpečnostní rady. OSN, ale já tady nemluvím za Bezpečnostní radu OSN. Já tu mluvím jakožto zástupce státu Izrael. Já tu tedy nereprezentuji stanovisko OSN ani palestinců, ani kohokoliv jiného. Já tady zastupuji Izrael. Izrael není členem Rady bezpečnosti, nikdy nebyl členem Rady bezpečnosti, takže vy byste si měli klást otázku, proč nebyl nikdy Izrael kandidátem na členství v Radě bezpečnosti. Po 72 letech samotné instit... samostatné existence. Proč Evropská unie neprosazovala, aby se Izrael stal členem Rady bezpečnosti? Proti tomuto řešení byly dvě evropské země. Jednou jedinkrát totiž byl Izrael kandidátem členství v Radě bezpečnosti, ale Německo a tou druhou zemí byla, myslím, Belgie, byly proti a my jsme prostě neměli šanci to prosadit a od té doby jsme nekandidovali. Přitom by bylo ve vašem zájmu, aby byl Izrael členem Rady bezpečnosti. Okamžitě by totiž nabil větší důvěryhodnosti v očí a my bychom také mohli více věřit mezinárodním institucím, včetně OSN. Podívejte se, co se děje v Ženevě, Severní Korea, Katar, Venezuela mají vlastně právo posuzovat Izrael. A my to považujeme za hrozbu a bereme ji velmi vážně. A vy nám musíte pomoci. Je třeba posílit důvěryhodnost těchto organizací. Také tedy si vážím toho, co jste tu řekli o antisemitismu. Samozřejmě já reaguji odmítáním. Ale je na vás, abyste se ozývali, vy jako parlament, vy jako výbor, kdykoliv tedy dojde k projevu antisemitismu. A to i mezi vámi, protože ten nárůst antisemitismu v Evropě je eh, hrozivý. V roce 2019 došlo k největšímu počtu antisemitických, antisemitských útoků v Evropě od konce druhé světové války. No a jaký signál to asi vysílá židovskému obyvatelstvu? Jaký signál to vysílá státu Izrael? Arabský mírový plán. Od té doby kdy palestinci dvakrát zamítli tento plán, který podle mého názoru byl dobrý, Poprvé v roce 2008, to byl ministerským předsedou Jehuda Olmer, a v roce 2014 eh, za prezidenta Obamy. Od té doby uteklo 17 let. Realita v praxi se změnila. Situace na Blízkém východu je jiná. A když se podíváme na to, jak to vypadá teď, co máme před sebou na stole, to je ten Trumpův plán, a já si uvědomuji, že ne, všichni se shodneme na tom, jakou hodnotu tento plán má. Pojďme se však soustředit na to, co přináší pozitivního a zbytek můžeme dojednat. To, co se nám nelíbí, o tom můžeme jednat. Paní Vilanova, vy jste se zmiňovala o situaci Jeruzaléma. V roce 1947 před vznikem státu Izrael už tedy vlastně jsme respektovali rozdělení Jeruzalema. Kdo byl proti? Kdo byl proti? Ne Izrael. Takže teď prosím, neapelujte na nás. Dlouhá, dlouhé roky, dlouhá desetiletí eh, židovské obyvatelstvo nemělo přístup, 19 let konkrétně nemělo přístup na místa, která jsou nejsvětější židovské víře. To byly ty roky, kdy Jeruzalém byl, byl pod kontrolou arabské zprávy. A nyní vlastně se všichni mohou modlit u chrámové zdi, u zdinářku, protože my garantujeme právo vyznání a přístup na posvátná místa Jeruzaléma eh, je garantován i nadále v rámci mírového plánu. To je tedy jediná záruka, kterou tento mírový plán nabízí která je jistá, protože my s tím máme vlastní zkušenost. My jsme neměli možnost přístupu a víme, co to přineslo. A konečně, pokud jde o jednání kolem kulatého stolu, my potřebujeme mít nějakého palestinského partnera. Potřebujeme někoho, kdo ze strany palestinců by byl ochoten s námi jednat. A já vás z tohoto místa vyzývám, najděte někoho takového. Je jasné, že až se začne jednat, zjistíme, že eh, tady na se nad celou řadou věcí neschodneme, ale můžeme jednat. A během těch jednání se může celá řada věcí změnit. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. Kolegové, sejdeme se znova v půl druhé, začneme hlasovat ke zprávě o Bělorusku a přeji příjemný oběd.